Pozměňovací návrh 5. O první části jsme hlasovali, nyní nás čeká část druhá. Kdo je pro druhou část pozměňovací návrhu 5? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 já vím, že je to trošku těžké, ale za chvíli budeme pokračovat. And once again I will tell já vám ještě jednou zapakuji, že ta čísla neříkám celá, neříkám to 6-0, pouze říkám druhá dvě čísla. Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu od paní Garci Perez. My jsme chtěli zkontrolovat 24 elektronicky. Je to možné? Ano, určitě pozměňovací návrh 24, tedy budeme hlasovat elektronicky. Ještě jednou se omlouvám, paní předsedkyně, ale ráda bych jenom řekla, že kolegyně a kolegové z EPP nehlasovali o předchozích eh, pozměňovacích návrzích. Eh, stále ještě se snažíme začít, eh, zahájit celý tento proces, tak vás poprosím, abyste začala znova od začátku. Já se omlouvám, paní předsedkyně, ale opravdu bych eh, o to požádala, protože EPP nehlasovalo. Je mi to líto, ale prostě nemůžeme znovu otevírat hlasování, které už proběhlo. Začneme pozměňovacím návrhem 24. Zahajuji hlasování. EFD má o dva hlasy navíc. Hlasuje vás o dva více, než máte. Takže poprosím dva či dvě členy či členky EFD, aby vytáhly své hlasovací karty se zařízením. Stále ještě máme o dva více z EFD. Poprosím vás, abyste vytáhli své hlasovací karty, jinak nebudeme moci pokračovat v hlasování. I'm so sorry. Je mi to líto, ale nemůžeme hlasovat, protože skupina EFD má aktivovány o dvě hlasovací karty, než má mít. Zdůrazním ještě jednou, že mohou hlasovat pouze členové a členky výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. V tuto chvíli z EFD hlasuje o dva lidi více, než má, takže vás poprosím, abyste si vytáhli hlasovací karty ze zařízení. We try to do a new start and I'm sorry for that, but we... Omlouvám se, ale budeme muset hlasovat znova. O pozměvacím návrhu 24 zahajuji hlasování. Now it's still one more. EFD má stále ještě o dva hlasy více, já nevím, v čem je problém, ale dva členové či členky politické skupiny EFD hlasují a přitom hlasovat nemají, tak prosím, vytáhněte si hlasovací karty a upozorní ještě jednou, že mohou hlasovat pouze poslanci a poslankyně z výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Prostě nemůžeme pokračovat s hlasováním za těchto okolností. Velmi se za to omlouvám, ale... Paní Rome, radíte, co se děje. Paní předsedkyně, můžete prosím zkontrolovat, kdo tady je z e FD? A pokud víte, kdo je, no tak víte, kdo tu kartu musí vytáhnout a potom můžeme hlasovat. Yes, we will. Ano, budeme na tom pracovat. Budeme se snažit zjistit, o koho se jedná. Musí Sinclair Paní Sinclair tady není. Can we see the number of numero del posto. Non me lo dice. Non me lo dice. The two members from EFD can they show the Can I ask two members from... Poprosím ještě jednou dva členy či členky z EFD, aby se přihlásili aspoň. Tak podívejte. Já nevím, co se děje. Zkusíme to tedy znova. Zkusíme znova hlasovat o pozměňovacím návrhu 24. Zahajuji hlasování. Pořád. Pořád tady máme dva členy či členky skupiny EFD, kteří nám hlasují. I'm very sorry for this uh, confusion. Moc se omlouvám za ty zmatky, ale ještě jednou budeme muset hlasovat o pozměňovacím návrhu 24 a budeme hlasovat se jmény a vyškrtneme ta dvě jména CFD. Takže ještě jednou hlasujeme o pozněcím návrhu 24, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je to jasně zamítnuto. Takže budeme pokračovat s pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 od paní Figurejdo. Kdo je pro? ověřit šestku. Dobrá, ověříme tedy pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Je to autorem či autorkou návrhu je Garcia Perez. Nefunguje to, tak začínáme znova. Zahajuji hlasování, pozněvací návrh číslo 6. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověřit? Dobrá, tak budeme hlasovat elektronicky o pozněcím návrhu číslo 7. Zahajuji hlasování. EPP odevzdala o jeden hlas navíc. Ne, je to v pořádku. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověřit? dobrá. Pozměňovací návrh 8 hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato pozněcí návrh 12. Tady budeme hlasovat o textu. Z jedenáctky. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď dvanáctka, Kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní číslo 13. Garcia Perez, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní čtrnáctka, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 27, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 15, kde je pro, ne, 15 odpadá, dobrá, takže nyní pozměňující návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Ověříme? Dobrá, tak ověříme. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 28. EPP opět hlasuje o jeden. Jeden z vás navíc. Teď je to v pořádku. Uzavírám hlasování zamítnuto 28 hlasy nyní, dva, eh, tedy 28 zavrhnuta 29, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, dobrá, tak uvěříme. Pozněvací návrh 29, zahajuji hlasování. V tuto chvíli socialisté mají o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní šestnáctka, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devatenáctka Pro, proti, zdrželi se přijato. Třicítka Tady máme ústní pozměvací návrh. Pokud je pro vás přijatelný, ano, tak budeme hlasovat o 30 se s tímto pozněcím návrhem. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kde pro? proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A to je vše. Děkuji mnohokrát a ještě jednou se omlouvám za problematické hlasování, které na začátku bylo mírně zmatečné. Děkuji. Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes, yes. Då kan vi eh, börja med vårt gemensamma. Tedy začněme se společným zasedáním. To bude výbor FEM a výbor LIBE. Nejdříve bych ráda velice srdečně přivítala představitele obou výborů, sekretářů Tariáty, eh, tlumočníky. Vítejte zpátky v parlamentu. Musíme si nejdříve přijmout pořad jednání. Nedostali jsme žádné návrhy pozměňovací. Vůči tomu tedy přijímáme tímto. Zápis schůze 22. června máte ve svých složkách což znamená, že můžeme přejít přímo k třetímu bodu obchodování eh, s lidmi. Tady jde o to, že komise přišla s návrhem eh, směrnice, jak by se dalo potírat právě obchodování s lidmi a jak zacházet s oběťmi eh, tohoto obchodování toto obchodování s lidmi z velké části se týká právě žen a dětí, co by obětí, jež jsou obchodovány do různých zemí. A právě proto se jedná o záležitost, jež celá jasně spadá um, do zprávy našich obou výborů. A právě proto, jak víte, jsme se rozhodli, že budeme mít právě toto společné zasedání dle um, předpisu číslo 51 a budeme mít i společný seminář, kde zodpovědní zpravodajové a kolegové, nebo konal se tento seminář, měli příležitost se k tomu vyjádřit, porovnat si zkušenosti. To bylo 13. července, tehdy vznikl ten společný návrh těmi vypracovaný oběma spoluspravodají a dnes přistoupíme k orientačnímu hlasování. To bude takové vodítko, abychom měli mandát pro další vyjednávání s radou a s velikým potěšením zde mohu sdělit, že spolupráce byla skvělá, právě dvě zpravodajky spolupracovaly výborně mezi sebou a právě výbor pro občanská práva, kolegové sekretariáta rovněž nám stali po ruce a nemohu než chválit než tedy přejdeme k tomuto velice orientačnímu hlasování, bych ráda dala slovo oběma spoluspravodajkám. Nejdříve paní Bauer z výboru FEM. Máte slovo. Uh, Děkuji. Děkuji za možnost vysvětlit tuto neobvyklou situaci, v níž jsme se nalezli Obvykle to bývalo tak, že se eh, navodila diskuse týkající pozměňovacích návrhů. Ale byla letní přestávka a vznikla celá řada pozměňovacích návrhů, přes 200. Nebylo prostě možné probrat všechny kompromisní pozměňovací návrhy se všemi zúčastněnými stranami. Tedy já se tady musím omluvit jménem svých kolegů. Přijměte prosím na vědomí, že se jedná o zcela výjimečnou situaci. Ráda bych poděkovala za tuto opravdu výjimečnou spolupráci. Jejíž výsledkem je to, co vidíte, že jsme se téměř 90% shodli na tomto hlasovacím seznamu se socialistickými kolegy jež jsou členy právě výboru LIBE. Právě tam, kde vidíte oddělené hlasování, kde se odráží to rozdílné politické nazírání na věc a rovněž postoj těch dvou výborů, poprosila bych kolegy z EPP, z LIBE, aby se drželi stejného hlasovacího seznamu. Já užel jsem tady rovněž jménem EPP za eh, tento výbor. Ještě bych poděkovala za opravdu výjimečně skvělou spolupráci s oběma sekretariáty, s oběma představitelkami, představiteli odpovědnými. Eh, ta spolupráce by opravdu už nemohla být lepší. Tady děkuji ještě jedno. Děkuji, paní Bauer. Nyní předávám slovo paní Hjert. Tak se mi ordförande. já ska fatta mi väldigt kort. Děkuji paní předsedkyni, já budu mluvit velice krátce a jednoduše pouze řeknu, já se mohu stoprocentně podepsat pod tím, co už nám řekla paní Bauer. Tedy eh, srdečné díky všem, eh, zvládli jsme eh, krásnou spolupráci, povedla se nám ta práce, i když ještě máme před sebou dalekou cestu, ale pokud budeme pokračovat se stejnou energií, tak určitě dosáhneme těch výsledků, jež si přejeme a rovněž naše oba výbory budou spokojeny. Ještě bych k tomu ráda dodala k tomu hlasování. Já jsem tady jednu věc objevila, k němuž bych se ráda vyjadřila, to je kompromis 21. To je autorství Emine Buskort tam to se netýká článku 95, proto bychom tam rádi viděli eh, oddělené hlasování. Děkuji, paní Hert. Ještě paní Santýny. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych k tomu ráda ještě dodala v té věci kompromisu 21 náš pozměňovací návrh 98 týkající se um, respektu při zhromažďování údajů rovněž není v tom kompromisní návrhu 21. Já předložím ústní podměnci návrh. V opačném případě bych ráda, aby se o 98. opravdu hlasovalo. Děkuji. Yes, we will vote. Ano, budeme o tom pozměňující návrhu číslo 98 hlasovat. Tedy můžeme ještě jednou říci, že se jedná o orientační hlasování. A tady ráda se podělím o předsednictví s předsedou výboru Libe. To už tentokrát je muž, pan López Aguilar. Ano, Měli jsme skvělou spolupráci mezi našimi sekretariáty. Ještě jednou vám děkuji a už přecházíme k hlasování. Myslím si, že všichni jsme připraveni, tedy začněme. Začínáme. Začínáme pozměňovacím návrhem 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A poté přecházíme k podmínce návrhu 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňující návrh 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? No, nevíme. Tak ověříme. 122. Zahajuji hlasování. Musíme si ještě poradit s technikem. Nevím, o co se tady jedná, v čem spočívá problém. I'm so sorry, but it's some... Omlouvám se. Máme problém s elektronickým hlasováním, tedy ještě jednou to zkusíme spočítat, budeme hlasovat ručně, 122. Teď hlasujte pro. Proti? Ano. Ano, je přijat. 26. To se bohužel nedá ověřit elektronicky. Vyvstal tady určitý problém. Tedy opravdu jsme to pilně spočítali a je to většina. O šest hlasů více je pro. Tedy tím byl přijat. Ale doufám, že ten problém s elektronikou bude brzy vyřešen Zatím však pokračujeme kompromisní návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Poté přecházíme k 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 125. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Dvacítka, to je pro, proti, zdrželi se přijat. Dvacet jednička, to je pro, ne, odpadá. Tedy přecházíme k 130. Kdo je pro? Yes, we vote now. What is it? Yes. Amendments 130. 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 131. Pro. Paní Parvanová, prosím paní předsedkyně, máme tady ústní pozměňující návrh a tři horizontální pozměňující návrhy, jež jsou na samém konci, ale musí se o nich hlasovat nyní. Mohli bychom nejdříve odhlasovat ty ústní pozměňující návrhy, jež najdete na konci hlasovací jízdy. Ony se týkají 72, 131, 158, 178, 160 a toho kompromisu číslo 6. To jsou ty tři horizontální návrhy, ale vlastně se týkají mnohých z těch návrhů, jež máme tady na seznamu průběžně. Yes, Mrs. Pavanova. Ano, paní Parvanová, je to možné to provést takto, jak říkáte. Naleznete je v seznamu na straně 21, myslím. Poslední stránka. Tedy Našel si to? Našli jste si to, kolegové, ty ústní pozměňovací návrhy? Ty jsou ze strany ALDE. Máte je tam strana 21, tedy ten první ústní pozměňovací návrhy. Hlasujte, kdo je pro. Proti? Zdrželi se přijat. Druhý ústní pozměňovací návrh ze strany ALDE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A poté ústní pozměňující návrhy ze strany zelených. Jsme připraveni, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tedy přecházíme ke 131. Znovu bude pro, proti, zdrželi se, zamítnout. So we go back to our Which one? We should vote on 21 No. 125 was not adopted. Was not adopted, yes. No. So we vote on Amendment 21. Yeah. Which is, yeah. yeah. Yes, Mrs. Power, we... Ano, paní Bauer, budeme nyní hlasovat o 21. Poslanec na 21, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Now we go to... Nyní přecházíme k 132. Please, if you have something... Eh, Pokud něco k tomu náte, tak se prosím i přihlaste o slovo, zapněte si mikrofon, tady slyším různé hlasy. Ne, nikdo se nám nehlásí, výborně, takže... Mrs. Parvanova. Paní Parvanová. My jsme poprosili o elektronické prověření 131. Ano, budeme tady hlasovat elektronicky 131. Pokusíme se o to. Vyzkoušíme, jak nám ten systém funguje. 131. Zahajuji hlasování. Normally it's okay. So even if I have all these too many. Oui, c'est normal. Comme c'est normal. C'est normal. okay. Fine. Yes, it's uh, rejected. Ano, byl zamítnut. 15 pro, 34 hlasovalo proti, jeden se zdržel. Tady zamítnuto. Přicházíme ke 132, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 byla stažena, tedy přicházíme ke 133, kde pro, proti, hlasuj, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 3, pro, proti, zdrželi se, přijat. Poté máme pozměňující návrh 135. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňující návrh 136. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňující návrh 137. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Komisím návrh číslo 4. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňující návrh 139. kde je pro? proti, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňující návrh 130, 142, opravuje se předsedkyně 141 se. Pozměňující návrh 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 142, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 143 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zamít, tedy ověříme. 143. Zahajuji hlasování. My vote is closed. Eh, hlasování ukončeno a byl přijat 31 hlasovalo pro. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 146, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 147 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 149 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 150 jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 151 jde pro, proti, zdrželi se přijat. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 153, kdo pro, proti, zdrželi se 100, teda 153, raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. A byl přijat. 24 hlasy proti 18. Přecházíme k 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3, 155, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 156, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní máme kompromis číslo 6, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměnící návrh 33. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 162. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 163. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ne, ještě si to ověříme elektronicky. 163. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A byl přijat 27 hlasy proti 21. A přecházíme k pozměňující návrhu 34, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 164, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 165 pro, Ano, máte k tomu něco? Já bych tady k tomu ráda pro 65, 165 přihlásila ústní pozměňující návrh, článek 10.5. Tam bych ráda, aby po textu ještě bylo členské státy budou jednat eh, v souladu s eh, směrnicí Rady 2481. Ta se týká eh, povolení k pobytu. Má někdo nějakou námitku k tomuto pozměňujícímu návrhu? Prosím, zapněte si mikrofon, paní Bauer. Ono je to pokryto v pozměňujícím návrhu 162. A ten už byl přijat. Tedy Nemůžeme o tomto pozměnit návrhu hlasovat, ale tady nám to paní Bár vysvětlila. Tedy hlasujeme o 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 166. To je pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 167. To je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A nyní padal nebo ne? 168 tedy. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 35, Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Nyní 100, 170, Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 171, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 172, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňující návrh 36, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 175, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 176, kde pro? Proti, drželi se? Přijat. Ještě si to raději ověříme. 176. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování a byl přijat 27 hlasy k 21 proti. 177, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž ověříme. 177, tedy zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Ano, přijat. 27 z vás bylo pro. 37, kde je pro? Proti? zdrželi se, přijat. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 181, je pro? Proti, zdrželi se, přijata. 138 pro, proti, zdrželi se přijat. 182, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 39 pro, proti, zdrželi se přijat. 183 pro, proti, při, zdrželi se zamítnout. 184, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 185, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Máme zde kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 188. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 192 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 191. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ještě si ověříme. 192 zahajuje hlasování. Pozměňující návrh 192. Uzavírám hlasování. A byl přijat. 25 z vás hlasovalo pro něj. Nyní pozměňující návrh 193. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 194. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 200. Číslo 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 201. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 204. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Ne, ověříme. Tedy pozměňující návrh číslo 204. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A byl zamítnut 24 hlasy. Pozměňující návrh 205. To je pro, proti, zdrželi se, přijat. 206 pro, proti, zdrželi se, přijat. 214 pro, proti, zdrželi se, přijat. 45. První část 45. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. A nyní máme pozměňující návrh 207. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 209. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Teď máme první část 210. Kdo je pro? Aha, takže si 209 ještě ověříme. si nám 209, ano, paní Herc. 209. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A byl přijat 32 hlasy. Přecházíme k pozměňující návrhu 210. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete si ověřit tu 210, druhou část? Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A byl zamítnut. 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 215. Kdo je pro? Pět, proti? Zdrželi se? Přijat. 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 217. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 218. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 221. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 223. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 48. Kdo je pro? Proti? Přijat. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 224, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 225, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 227, kdo je pro, proti, zdrž... přijat. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní máme pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přecházíme k 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis číslo 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. A přecházíme přímo ke kompromisu číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 61 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Číslo 4. Kdo je pro? Ještě 61 ověříme. Zahajuji hlasování o 61. Hlasování je ukončeno. A byla zamítnuta 61. Přecházíme k číslu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní zde máme pozměňující návrh číslo 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 68 pro, proti, zdrželi se. Tady si musíme ještě 68 ověřit. Zahajuje hlasování. The vote is closed. And it's adopted. Uzavírám hlasování přijato. Nyní kompromisní pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněci návrh 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 78, pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněcí návrh 18, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmdesát sedm, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. devět, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. devadesát, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 91, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20, pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 21. A dávám slovo paní Hed, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda reagovala na bod, který už jsem zmínila dříve u pozměňovacího návrhu 95, který nebyl ošetřen. Rádi bychom, abychom tedy zvlášť hlasovali o pozměňovacím návrhu 95. Můžete vysvětlit, přesně, o co tam jde? Z jakých důvodů chcete hlasovat odděleně o pozměňovacím návrhu 95? It is included in the contract. Yes, Mrs. Heer. Prosím. Jedná se o první část, respektive druhou část. Řádná péče při uh, řádná péče o to, aby byly identifikovány případy zapojení veřejné zprávy do těchto trestných činů. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu 95, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kompromisním číslo 21. Ještě něco, prosím, máte slovo, já se omlouvám, že do toho vstupuji. Já jsem požadala, abychom zvlášť hlasovali o 98, protože si nemyslíme, že je zahrnuta do kompromisního návrhu 21. Je to pozměňovací návrh, aby tam zůstala slova a to s plným respektováním předmětu těchto údajů. Jedná se v podstatě o práva osob, kterých se tato data týkají osob, jejichž prava, jejichž údaje jsou sbírány. Dobrá, tak nejprve budeme hlasovat o celém kompromisním návrhu 21 a potom budeme hlasovat o pozněci na 98. Proč? Teď jsme zrovna hlasovali o 95, která byla pokryta v kompromisním návrhu 21, někdo myslel. Ah, okay, in my okay. Everything solved, okay. Okay, thank you. Dobrá, zdá se, že je to vyřešeno, takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozněcím návrhu 98. Slyšeli jste proč? Kdo je pro 98? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme k 99. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto 14. Pro? Proti zdrželi se přijato. Stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 102 a trojka, kdo je pro, proti, přijato. 15, dobrá, budeme ověřovat slov, eh, pozměňovací návrh 103 zahajuje elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Bylo to přijato. Ne, pardon, zamítnu to, omlouvám se. 25 hlasovalo proti, 21 hlasovali pro, takže je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 15, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato 16, pro, proti, zdrželi se, přijato 106, pro, proti, zdrželi se, přijato 107, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 108, pro, dobrá, ověříme 107. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 108, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 109, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti,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 A nyní nás čeká konečné hlasování o návrhu komise v pozměněném znění. Toto hlasování proběhne elektronicky a v tuto chvíli jej zahajuji. Uzavírám. Přijato 42 hlasy s tím, že jeden hlas byl proti a pět se zdrželo. Blahopřejeme zpravodajům, zpravodajkám. Děkuji také i vám, všem ostatním, za trpělivost s tímto hlasování, které bylo na začátku mírně problematické. Děkuji vám všem každopádně za dobrou spolupráci.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 take your seats. Please. Prosím, usaďte se. Budeme pokračovat. Poprosím vás, kolegové a kolegyně, abyste se posadili. Pokud si chcete povídat, tak prosím na chodbě. we go on. Nu fortsätter vi vårt gemensamma möte. Dobře, takže budeme pokračovat eh, naším společným zasedáním výboru pro práva žen a pro občanské svobody. Nyní se podíváme na Evropský ochranný příkaz A dle pravidla 51 se jedná o společnou práci našich výborů, přičemž tato schůze je řízena předsedkyní výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Pan López Aguila je předsedou výboru pro občanské výbor, svobody a eh, budeme tedy pracovat společně. Budeme zde hovořit eh, o iniciativě celé řady členských států ve smyslu prosazení společného ochranného příkazu, tak aby oběti eh, byly chráněny i přes hranice. Jsou-li tedy oběti v jiných eh, členských státech než ve svých eh, vlastních státech původu. Společně tedy jsme již prodiskutovali tuto e, záležitost e, na úrovni obou výborů. Konečný e, termín pro pozměňovací návrhy bylo 12. července. Máme tedy před sebou celou řadu pozměňovacích návrhů a dnes bychom měli projednat tyto pozměňovací návrhy společně. Chtěla bych eh, nyní dát eh, slovo dvěma řečníkům, panu Chimenezovi z našeho výboru a paní Romero z výboru Libe. Nejdříve paní Jiménez Becerril, prosím, máte slovo. Sí, buenos días. Eh, como ya se ha hablado... Ano, dobré ráno. Celou eh, řadu pozměňovacích návrhů jsme dostali. Chtěla bych ještě upozornit eh, na to, že jsme jich dostali velmi mnoho. Eh, znamená to tedy, že nikdo se na tuto zprávu nedíval stejně. My jsme i v našich členských státech pracovali k dobru ochrany obětí Mnozí poslanci Evropského parlamentu podporují e, tuto zprávu. Nyní se budeme snažit přiblížit jednotlivá stanoviska, tak aby e, tento nástroj dal i obětem e, možnost být dobře chráněny pokud tedy ten závěrečný výsledek bude pozitivní. Eh, budu velmi potěšena, ale bude to očekávat eh, a vyžadovat eh, mnohé změny. Co se týče ochranného příkazu, máme popsán cíl. Cíl však E, musí být formulován jasně, aby mohl být sdílen všemi. Oběti tedy musí získat příslušnou ochranu, dostatečnou ochranu a tato musí být také zaručena ve všech státech Evropské unie. Proto bych chtěla také poděkovat e, všem kolegům, kteří obohatili e, tento text. Nebylo jednoduché provést tuto iniciativu, na to bych chtěla upozornit a také na úrovni nejrůznějších národních zákonů máme určité překážky a je obtížné eh, vše tedy v praxi dobře eh, prosazovat. Eh, velikou výzvou je na mezinárodní úrovni úrovni prosadit eh, dobře, tak aby eh, mezinárodní ochrana byla uznávána bez eh, změny či zrušení národních předpisů. Jednotlivá ustanovení musí také odpovídat skutečnostem v jednotlivých státech a musí umožnit ochranu individuí. Musíme však také uznat, když někdo potřebuje takovouto eh, přeshraniční ochranu. Musíme tedy nalézt takové řešení, které by eh, eh, umožnilo překonat to, co nás dělí. Oběti si zaslouží takovéto překonávání našich rozdílných stanovisek. Potřebujeme nástroj, který je jednoduše aplikovatelný. To je náš cíl cíl. Hmm, toto nařízení o ochraně musí být eh, velmi náročné. A děkuji také za ty pozměňovací návrhy, které tuto ochranu ještě eh, zvyšují a uznávají nejrůznější typy eh, obětí. Musí to být oběti obchodování s lidmi, organizovaného zločinu, Eh, zneužívání eh, dospělých a dětí. Je tedy velmi správné, že v těch pozměňovacích návrzích je uváděno to, že informační programy mm, by mohou být realizovány společně. Nechci uvádět eh, všechny příklady, protože na to nemáme čas, ale vše si můžete přečíst v návrhu zprávy a v pozměňovacích návrzích na bilaterálních setkáních můžeme hovořit o všech eh, detailech. Doufám však, že eh, některé pozměňovací návrhy eh, můžeme ještě zlepšit, například ohledně právního základu. Zatím nás toto spíš rozděluje, než aby nás to spojovalo. A zde také vidím určité důvody pro odmítnání. To musíme ještě vyjasnit protože to jde proti aplikaci ochranného příkazu. Eh, jde eh, také o eh, onen základ ve smyslu definice trestního činu v jednotlivých státech. Toto musíme sjednotit. To jsme obětem dlužni. Dále jsme 29. připravila také orientační hlasování. Nesmíme však přitom opomenout vlastní cíl, tedy ochranu obětí. Domnívám se, že všichni musíme být hrdí na tuto zprávu. Eh, eticky jsme to obětem dlužní a pozměňovací návrhy by měly obohatit tuto zprávu. Eh, když tato zpráva bude schválena, pak se nám snad podaří eh, také zlepšit a přispět ke zlepšení života našich občanů. Paní Jiménez Beseril, děkuji vám a dávám slovo paní Romero. Já bych ráda poděkovala za spolupráci všech, kteří svými pozměňovacími návrhy přispěli k zlepšení tohoto textu. A skutečně bych ráda trvala na tom, že takovým hlavním bodem je článek číslo jedna, to znamená pole, eh, oblast, na níž se to vztahuje. My bychom rádi věřili, že dosáhneme toho, že ta iniciativa, ten ochranný příkaz eh, bude něčím, pro něž budou všichni, že dosáhneme dohody. A zde chci potrhnout, že smyslem této otázky a té iniciativy je to, že v některých zemích, kde existuje preventivní legislativa, jsou i různé praktická opatření, různá praktická opatření, jež jsou rychlejší, jež urychlí i soudní rozhodování, protože to, co se obvykle děje u soudu, je velice pomalé. My si musíme analýzovat, takovou, provést takovou analýzu toho, jak tyto země působí, například preventivně, aby nedocházelo k vraždění těchto obětí. Ale tato policejní a správní opatření musí být navozena nejdříve. Eh, ona mohou předcházet soudním opatřením, ale jinak nemohou kolidovat s tím, že ten ochranný příkaz vejde v platnost, protože pokud my čekáme na soudní rozhodnutí, eh, vůči určitému trestnému činu, tak to už je pozdě na tu prevenci, o níž se mluví. Tedy jakákoliv preventivní legislativa, jež může být v platnosti, musí být určitou zárukou už té ochrany před tím, než k něčemu dojde, ale zároveň tady nelze to propojovat a podmiňovat ten evropský ochranný příkaz tím. E, tam už je třeba oběť prostě chránit. E, přeji si, aby došlo k dohodě. My si uvědomujeme, že komise v určitém smyslu odporuje tomuto a proto bychom rádi, aby v článku 3 smlouvy bylo zapracováno ustanovení. Tam poprosíme o přeskum právní služby, aby tam byla zakotvena myšlenka svobody pohybu. I to musí být jedním z práv eh, těch eh, žen, o něž se jedná. To jim zároveň musíme zaručit. Takový signál, pokud jej vyšleme, bude mít příznivý vliv na budoucí rozhodování Rady pro bezpečnost a spravedlnost. A proto je tady důležité, jak parlament rozhodne, protože parlament zde může vyslat zcela jasný signál toho, že my bojujeme za ochranu všech obětí, nezávisle na tom, eh, z jakého legislativního systému eh, přicházejí. Já už nyní předem děkuji všem, jež budou po naší straně. Samozřejmě máme u určitých témat eh, rozdílné postoje týká se to některých oblastí, ale přesto doufám, že by se mohlo podařit dosáhnout rozumných pozměňovacích návrhů a zhody eh, všech. Děkuji vám, paní Romero. Já zde mám seznam řečníků. Paní Ernst nejdříve. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajkám, které skutečně vypracovali vynikající návrh. Jde skutečně o určitý průlom. V jednotlivých členských státech máme různé právní systémy a Prostřednictvím Evropské unie se nyní snažíme vytvořit určitý rámec pro ochranu obětí. Domnívám se, že v rámci všech jednání musíme bojovat za to, aby tento návrh se stal eh, skutečně univerzálním nástrojem na ochranu obětí. Takže zde musíme ještě mnohé přesvědčovat kolega eh, Krankos eh, Triankofolidis eh, a já jsme se soustředili na určité stěžení body pozměňovacích návrhů. Pracovali jsme jako stínoví zpravodajové. Důležité pro nás je to, aby byla zaručena ochrana pro všechny oběti. Došlo k určitému pokusu toto zajistit také v rámci práce s spolupravodajek. Polupra- Eh, takže ten aspekt genderový se musí eh, projevit všude. Důležité je také, aby byla poskytnuta ochrana pro nezletilé. Eh, dalším sporným bodem je také to, aby oběti neměly žádné další náklady v souvislosti s prosazením tohoto návrhu. Eh, určité nedodržení eh, o nějaké nařízení o ochraně. Eh, jsou záležitosti, které musíme ještě promyslet, jak toto bude sankcionováno a podobně. Velmi důležité pro nás je, a zde již bylo dosaženo určitého zlepšení na základě pozměňovacích návrhů, je to, že pachatelé nesmí dostat údaje eh, o eh, obětech a osobách, které mají být chráněny. V žádném případě se nesmí stát, aby eh, tyto údaje se dostaly do rukou pachatelů. Mimořádně důležité, a tady máme určité rezervy, je také získávání dat Hlavně tedy je nutné zajistit to, že osobní údaje eh, budou chráněny. Nesmí vzniknout žádný rejstřík obětí, i když samozřejmě určité údaje jsou nezbytné. Dále lhůta pro eh, exekuci 15 nebo 20 dní, o tom musíme ještě přemýšlet. Můžeme také říci, že neprodleně Eh, ale to je záležitost eh, výsledku hlasování a další diskuze. Každopádně naše politická skupina děkuje zpravodajkám za jejich práci. Děkuji, paní Ernst. Je, nyní bych chtěla dát slovo panu Lakolínovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl podpořit práci obou zpravodajek. Jde o to, aby zde velmi komplexní otázka byla celkově zpracována. A zde připomínám také na poslední zasedání, kdy eh, španělské předsednictvo eh, s společně s paní Reding se dostal do určitého konfliktu. A to proto, že tato záležitost je velmi komplexní a jsou zde nejrůznější zájmy, které jsou tím dotčeny. Já bych se chtěl vyjádřit k jednomu pojmu, tedy k tomu, nakolik ochranný příkaz musí být uznáván, tedy bez dalších prodlev je zde řečeno. Jak to tedy vypadá s eh, aplikací eh, tohoto příkazu pro eh, chráněnou osobu? Já nesouhlasím s mou předřečnicí, že by nebylo nutné mít příslušný rejstřík. Já se domnívám, že tento rejstřík je zapotřebí proto, aby celá situace mohla být posuzována a aby bylo možné také srovnat jednotlivá opatření. To se mi zdá být každopádně nezbytné. Dále jsem také toho názoru, že ochranná opatření na ochranu dané osoby mají eh, pokrývat eh, také eh, rodinné příslušníky. To znamená, že příslušníci té osoby, která je chráněna daným ochranným opatřením. Ano, srdečně vám děkuji. Dále paní Janoka Dakis. Um, first of all, very quick. Děkuji. Nejdříve velice rychle, jako stínová zpravodajka za výbor pro práva žen, tady sdílím ty pocity naší zpravodajky. Ano, doufám, že jednoho dne se dožijeme toho, že ten ochranný příkaz vejde v platnost, ale zároveň je zajímav, je důležité, aby to mělo správnou páteř. To mi dělá trochu vrázky, ale já hlavně tady hovořím jménem Timothy Kerko, kdo je stín za Eh, Lib, ale on se musí účastnit konference předsedů, on mě tady přenechal jeho pří, svůj příspěvek, já ho nyní budu citovat, on je právník, tedy si myslím, že má takový techničtější přístup. Tedy Timoci říká, podle našeho názoru, oběti domácího násilí a jiných eh, trestných činů by měly možnost eh, cestovat po Evropské unii a věřit tomu, že vždy budou chráněni. Chceme spolupracovat s evropskými partnery k tomuto cíli. V zásadě eh, vítáme cíle Evropského ochranného příkazu, ale jsou tam jistě nedořešené otázky, týkají se hlavně právní základny a oblasti platnosti, jež hrozí, eh, tím pádem hrozí tomu příkazu, že by mohl nevejít v platnost a proto musíme dále pracovat nad textem eh, toho dokumentu. Já bych rád zde vyjmenoval, o co jde v těchto obavách. Za prvé jsme přesvědčeni, že zpráva ve svém současném eh, podobě vychází za oblast eh, své právní základny. Myslím si, že neměli bychom přenášet nebo vstupovat do občanskoprávních záležitostí členských států. Bod číslo dvě. Pozměňující návrh návrhy 89 až 92 chtějí, aby byla využívána smlouva o Evropské unii, ale to není právní základ z právního hlediska. To je důvodem do obava, protože nemůžeme používat celoevropský dokument jako odkaz, jako referenční dokument, aniž by to zároveň tvořilo právní základ. Pak 215, 216, 217, 19, 218 se týkají časových limitů. Ty jsou sice důležité, ale nejsme schopni podpořit myšlenku závazných takových limitů. A nakonec 105, 106 a 228, ty se týkají skutečnosti, že by nemělo být eh, Žádné náklady by neměla by být opět zatížena eh, žádnými náklady a osoba chráněna tím příkazem. A to je vše z mé strany. Děkuji, paní Zmakadakis. Mrs. Costa, vod. A paní Costa bude další, prosím. Ano, eh, pan předseda, tady už zpravodajky se velice vynasnažili, aby propracovali tento návrh co nejlépe. A rovněž se jedná o návrh poměrně naléhavé, který má velkou váhu kde už se toho chopili různé členské státy v radě a já si myslím, že i parlamenty mě měl mít být pozadu a považovat to za prioritní záležitost, protože to se netýká pouze žen, ochrany žen, ale všech, již se to v členských státech týká, to obchodování. Víme, že v poslední době se všechny členské státy snažily pokročit tak, aby z právního hlediska bylo možno předcházet násilí na těchto osobách, na tom, eh, jak jsou tyto osoby zneužívány a v různých národních právních eh, systémech se to sice různou formou, formou různých opatření děje, eh, Například v Itálii máme směs správních opatření, sankcí, ale i trestně právních opatření a předpisů eh, ustanovení. Tady musíme zvolit realistický přístup, eh, tak aby to eh, dávalo každému státu určité pole vlastní, pole působnosti, ale komunitární právo právě vzniká takto. Evropa nemusí brát v úvahu pouze to, co už existuje, měla by vycházet dál, tedy 280 například. Tam se uvádí různé směrnice. A spravodajka, stínová spravodajka eh, se odkazuje, já bych rovněž si myslím, že například eh, článek 3 smlouvy Evropské unie odkazuje na svobodnost, svobodu pohybu, předcházení násilí, různé eh, podoby porušování lidských práv, že by měly být odbourávány když hovoříme o Lisabonské smlouvě, o tom třetím pilíři, tak ten by zde měl být zmíněn. A mně by připadalo politování hodné, pokud by se eh, tomu Evropský parlament nevěnoval správným způsobem. Ano, eh, my sice souhlasíme s určitými obavami a, tak jak už jsem řekla, nesmíme spochybňovat práci zpravodajek a zpravodajky. My si velice vážíme. Kolegyně Romero už se zmínila o tom, že jde především o ochranu obětí a praktickou ochranu. Máme různé kroky a nes neměli bychom připustit právě to, aby když se oběť přesune z jednoho státu do jiného, přišla o tuto ochranu. Čili v některých státech už to existuje a my si myslíme, že by to mělo být komplexnější a zároveň umožnili eh, všem obětem, aby požívali této ochrany. Mrs. Costa och nästa talare Mrs. Bilbao. Varsågod. Děkuji, není paní Bilbao, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem byla v zodpovědná za tuto iniciativu ve skupině ALDE a proto bych ještě jednou dnes chtěla říci, že přestože jsme k tomuto měli velkou řadu schůzek, tak eh, otázka právního základu a rozsahu působnosti stále ještě nebyla vyřešena. Na poslední schůzi výboru jsem eh, žádala zpravodajky a také osoby odpovědné za tuto tematiku z komise a z rady, aby se k tomu vyjádřili. Dnes jsme si vyslechli spolu zpravodajky a stále se zdá, že se situace nezměnila. Pakliže by existovala politická vůle, určitě by se věci posunuly dopředu. Možná, že na samém začátku jsme k tomu nepřistoupili správně. Myslím si ale, že pozňovací návrhy ALDE jsou ospravedlnitelné, protože chtějí zlepšit řešení právního základu a drží se také právního posudku, který k této problematické oblasti zpracovali právní služby Evropského parlamentu. My jsme vyžádali právní posudek tak, aby eh, se věci posunuly dopředu. Dále cílem našich návrhů je zlepšit koordinační mechanismy, které existují mezi, nebo mohou existovat mezi členskými státy, tak, aby se mohly vyměňovat lépe informace o vydaných evropských ochranných příkazech a následně poskytovat eh, lepší služby chráněným osobám. Zajistit také zachování veškerých jejich práv, včetně práv jazykových, tak aby eh, tyto osoby se nestaly obětí dvakrát. Proto si myslíme, že by bylo dobré vytvořit evropské rejstříky, tak abychom mohli automatizovat spolupráci příslušných orgánů mezi jednotlivými členskými státy a následně zvýšit úroveň ochrany chráněných osob. Rádi bychom také zlepšili komunikaci s jednotlivými správními orgány, které mají poskytovat konkrétní služby chráněným osobám. Cílem našich pozměňovacích návrhů je také zajistit, aby eh, docházelo k řádnému hodnocení dopadu této iniciativy. Budeme potřebovat ještě sbírat statistické údaje a potom je analyzovat a nějakým způsobem předkládat Evropskému parlamentu. Dalším cílem našich pozměňovacích návrhů bylo navrhnout informační a osvětové kampaně, které by mohly posílit účinnost této iniciativy v jednotlivých členských státech. Kromě toho bychom také rádi rozšířili tuto oblast i do třetích zemí prostřednictvím vysoké zastupitelky pro zahraniční záležitosti. Toto tedy byly hlavní cíle všech pozměňovacích návrhů předložených skupinou ALDE zatím ještě celá řada problémů v oblasti rozsahu působnosti, které jsme nevyřešili a budeme se o to muset snažit. Velmi doufáme, že na další schůzi výboru dvě zpravodajky nám budou schopni říci, že se v mezičase setkali s příslušnými osobami pro tuto oblast z komise a z rady a že se dopracovali k nějakému výsledku. Děkuji. Já také děkuji, paní Blba A Zdá se, že někdo jiný se nehlásí o slovo v tuto chvíli, ani z jednoho, ani z druhého výboru. Tak v tom případě bych dala slovo zástupcům komise, bude to paní Knocen. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem si vyslechla tuto diskusi s velkým zájmem. Ochrana obětí násilí, především domácího násilí, je velmi důležitá pro nás, jakož i pro celou naši společnost. A proto od samého začátku Evropská komise podporovala cíle této směrnice, což konec konců několikrát konstatovala místo předsedkyně Reding. Nebudu se vracet k jednotlivým právním problémům, na které dříve Evropská komise upozornila. Upozornila na ně také v stanovisku z Dubna které bylo předáno parlamentu a které se týká velmi široce zakrojeného základu této iniciativy. Máme totiž pocit, že zacházíte za to, co vám umožňuje článek 82 a tedy trestně právní řízení. Jak někteří dnes zmiňovali, opatření podle této směrnice ve stávající podobě by měly probíhat v rámci trestně právního řízení, po spáchání trestního činu, trestného činu. Pardon. Proto jsem si velmi ráda dnes vyslechla od několika z vás, že bychom se více měli soustředit na otázku právního základu. Rádi s vámi budeme tuto otázku dále diskutovat. My si totiž myslíme, že v tuto chvíli oběti v občanskoprávním kontextu by nebyly dostatečně chráněny bez příslušného právního základu. Máme také několik pozněcích návrhů, které podporují tento náš návrh. Doufám tedy, že budeme moci dále na tomto stavět. My, stejně jako vy, chceme najít praktické řešení, které by umožnilo přijímat v rámci občanského práva ochranná opatření. Na druhou stranu ale existují v různých státech různé právní systémy, to je třeba respektovat. A ve smlouvě máme různé postupy pro občanskoprávní a trestně právní oblasti, i to je třeba respektovat. A vzhledem k těmto rozdílům je potřeba najít nějaký, nějaké praktické řešení. Paní místopředsedkyně Reding už o tom zmiňovala několikrát. Už se už o tom eh, zmiňovala několikrát. Řekla, že to bereme vážně a že chceme najít způsob, jak eh, řádně chránit tyto oběti, včetně oblasti občanského práva. Bude to zapracováno do komplexního balíčku o obětech, který se chystáme předložit v prvním pololetí roku 2011, tak abychom zlepšili situaci obětí, včetně jejich práv a podpory jim poskytované. Tento balík z roku 2011 by také měl obsahovat konkrétní opatření zajišťující příslušnou ochranu pro oběti, které jsou předmětem ochranných opatření podle občanského práva a které se chtějí přesunout do jiného členského státu, o čem se tady bavíme. Už v tuto chvíli probíhá přípravná práce, která by mohla reagovat na určité obavy, které zde byly zmíněny a která by mohla vést ke zvláštnímu nástroji, který by bral v úvahu specifické rysy občanského práva. V tuto chvíli ještě je těžko říci, o jaká konkrétní opatření se bude jednat. Nicméně, chceme, aby tato práce pokračovala, chceme se setkat členskými státy v květnu a zabývat se tím, jak ošetřit případy v občanském a správním právu, které by nebyly zahrnuty do tohoto nástroje. Kromě toho také chceme, provádíme studii proveditelnosti, které, která by hodnotila občanskoprávní oblast a opatření v ní poskytované a zajistila, aby o ně oběti nepřišly, když se přesunou přes hranice. Bude to hotové na podzim. Kromě toho také budeme příští rok připravovat eh, a eh, tedy předkládat eh, hodnocení dopadu toho celkového balíčku pro oběti. Do toho hodnocení jsme zapojili stovky odborníků, kteří mají svůj názor na to, jak nastavit mechanismus pro ochranu v rámci občanského práva. V červenci jsme také spustili veřejnou konzultaci k právem, právům obětí. Toto připomínkové řízení poběží do září Položili jsme řadu otázek, doufáme, že na ně dostaneme odpovědi a ty potom budeme moci zapracovat do balíčku pro oběti. Doufám tedy, že z toho vyplývá, že chceme pracovat na tomto obsahu a nenechat se pouze unášet právní diskusí. Rádi bychom dosáhli výsledků, které budou v souladu se smlouvou a s právním základem, který nová smlouva poskytuje. Je ale potřeba to zasadit do správného rámce, tak aby to nemělo žádné další právní dopady. Myslíme si, že další, možná paralelně probíhající opatření, které by probíhalo paralelně s tím trestně právním řešením, že to by byl ten nejlepší a nejudržitelnější postup. Děkuji. Také děkuji. Jak se na to dívá belgické předsednictví? které je zde zastoupeno paní Dekant. Prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji paní předsedkyně, že se mi dala možnost vyjádřit se také za belgické předsednictví. Poprvé tady hovořím v této sněmovně a proto bych chtěla poděkovat eh, poslancům tohoto výboru eh, za to, jak se zasazují na ochranu eh, žen a všeobecně na ochranu všech obětí násilí. Eh, velmi pozorně jsem se podívala na pozměňovací návrhy, sledovala jsem vaši diskuzi a mohu konstatovat, že ty návrhy eh, předkládají také eh, novinky, tak aby ochrana oběti byla rozšířena. Chtěla bych vás ujistit, že Rada si uvědomuje význam debaty se Evropským parlamentem nad tímto příkazem procesem. Také na straně předsednictví eh, bych vás chtěla ujistit, že ochrana obětí eh, násilí eh, patří mezi priority belgického předsednictví v oblasti spravedlnosti. Chceme i nadále pokračovat na tomto příkazu Dále si předsednictví také uvědomuje to, že tento návrh směrnice je obtížný. Hlavní sporný bod, hlavní překážka je otázka právního základu a také rozsah platnosti. Eh, zatím zde vidíme dva trendy. Eh, minoritně vidíme, eh, že se platnost má snížit, zúžit a většina chce zvýšit. Španělské předsednictví se velmi snažilo o dosažení kompromisu mezi těmito dvěma stranami. Doposud šlo o posílení propojení eh, o něch ochranných opatření a eh, sledování trestních řízení ve smyslu možnosti odvolání na příslušné úrovni trestních eh, orgánů. Tato záležitost byla předmětem dlouhých debat mezi ministry na, při zasedání rady v červnu a po této debatě španělské předsednictví došlo k závěru, že zde je tento návrh podporován a že je možné tedy pokračovat v debatě s Evropským parlamentem. Je celá jasné, že přístup Evropského parlamentu je důležitým příspěvkem také, který bude orientovat debatu na úrovni rady. Co se týče předsednictví, jsme vám k dispozici eh, v debatách o této záležitosti. Budeme rádi společně pracovat na eh, tomto eh, příkazu, který by měl být jasný, praktický a užitečný. Děkuji vám. Vám tak, ano, děkuji i vám srdečně za příspěvek a domnívám se, že obě zpravodajky by chtěli ještě eh, něco eh, doplnit. Nejdříve paní Jiménez Beseril. Ano, především bych chtěla poděkovat srdečně všem kolegyním a kolegům. Děkuji také komisi a radě tedy belgickému předsednictví eh, za eh, tento výhled. Já se domnívám, že nám to může pomoci také v tom, že uvidíme, na které eh, otázky se musíme koncentrovat. A domnívám se, že většina která pracovala na tomto tématu, se vždy snažila o to, aby bylo nalezeno řešení, jak bylo řečeno. Chceme se všichni pokusit činit krok dopředu a to ve smyslu zlepšení ochrany obětí. Měl jsem takový dojem, že v našem počátečním pojetí jsme se mnohem více eh, lišili, když situace ani nyní není jednoduchá, ale udělali jsme každopádně pokrok. Eh, často jsme se setkávali se zástupci Rady komise a budeme pokračovat eh, v tomto smyslu i také s belgickým předsednictvím, poté co jsme pracovali se španělským předsednictvím 16. budeme mít další takovouto schůzku. Dále budeme spolupracovat také s komisí a ony pokroky byly eh, reálné. Během posledních měsíců jsme si uvědomili také to, že eh, nemůžeme zůstat rigidně na jedné pozici, musíme se k sobě přibližovat. Je tedy důležité to, aby právní základ byl vyjasněn, je nutné hovořit o jednotlivých článcích, tedy 3 a dalších. Zde se budeme snažit učinit maximum pro to, aby tato otázka i další důležité otázky byly vyjasněny. Členské státy samozřejmě chtějí eh, si ponechat svou nezávislost i v této oblasti, to je pravda. A proto eh, vidím eh, mnohé, kteří zastupují tento názor. Nejde však, eh, myslím, o otázku politické skupiny, spíše o otázku národních eh, citlivých otázek. Toto je problém, ale mám také takový dojem, že vzájemně jsme se obohatili ve svých postojích. Vždyť máme určité představy i o časových limitech. Samozřejmě, že zatím není definitivní termín a já se domnívám, že bychom se měli ještě více koncentrovat na otázku eh, termínu. Důležitá je však aplikace a právní základ. Eh, budeme tedy pokračovat v jednotlivých schůzích, eh, povedeme jich s radou a s komisí co nejvíce, jak jen to bude možné, tak, eh, abychom dosáhli skutečné ochrany obětí. Vždyť to je vznešený cíl, který je před námi. A v tomto smyslu tedy budeme pokračovat v práci a Není to jednoduché, ale budeme se snažit eh, udělat eh, maximum pro to, abychom toho zajistili. Ještě jednou vám srdečně děkuji, paní Romero. Chcete ještě něco doplnit? Gracias, presidenta. Yo voy a intentar en esta intervención convencer. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím přesvědčit komisi, protože stejně jako vždy u tohoto tématu, já jsem ta, jež komisi přesvědčuje. Popravdě jde o to, že komise vždy prezentovala tuto iniciativu paralelních opatření nebo opatření, která by mohla doprovázet tuto iniciativu v těch členských státech, kde už existuje určitá legislativa v té oblasti. Já si však myslím, že komise mohla přijít s takovým návrhem směrnice a tím doplnit návrh směrnice rady. A my přitom bychom mohli předložit naše připomínky předsednicím pozměňující návrhu. Nebylo by to poprvé. Už takto jsme jednali například v oblasti procesního práva a bylo to takto eh, pojednáváno. Eh, nyní máme co? V podstatě je falešnou debatu, protože problém právní základny to není kompetenční problém, tedy tady nejde o to, zda to budou členové rady nebo komise, kdo s tou iniciativou přijde. Jsou-li to členové rady, tak my přece tu iniciativu rušit nebudeme. To by z naší strany bylo barbarské i když my víme, že by bylo dobré, kdyby to byla iniciativa komise, tak přesto, že tomu tak není, jelikož iniciativa na stole leží a je to náléhavá záležitost, tak by komise i paní komisařka měla být velkorysa a prostě to přijmout takto se to přece řešilo v oblasti procesního práva a v jiných oblastech. A pak by komise mohla sama přijít ke, se svými připomínkami. Komise nás neustále ujišťuje, že to studuje, že to předloží eh, v květnu nebo v červnu. Ale to je nepochopitelné. K tomu přece už mohlo dojít nyní. Eh, ta debata je zbytečná, nevede správnými kolejemi Ochranný příkaz se týká hlavně násilí mezi příbuznými, domácího násilí. Iniciativa komise poškodí všechny oběti. Proč nemůžeme udělat pokrok v oblasti ochrany obětí jako takové? Proč nepost postupovat ku předu v té konkrétní oblasti. Prostě tak, aby někdo, kdo trpí špatným zacházením, byl chráněn v budoucnu. Jak to, že to komise není schopna pochopit? Proč si zahrává, snaží se nás jakoby trumfnout tou kartou právní základny? Přece komise má čas na předložení svých právních návrhů a ušetří bychom čas. Když se bude 9. orientačně hlasovat, tak já budu trvat na tom, abychom diskutovali a abychom měli o čem hovořit, aby to bylo substantivní, protože tady se nejedná pouze o právní bázi, tady se to týká i kompetencí rady a komise. A to v podstatě problém parlamentu není. Děkuji. Tak, Mrs. Eh, Romero. Děkuji, paní Romero. Já bych ráda připomněla všem, že toto orientační hlasování 29. září bude se konat 29. a je to mimochodem i datum našeho dalšího zasedání. A tímto ještě než uzavřu naše dnešní zasedání, tak bych ráda předala slovo svému spolu eh, předsedajícímu panu nebo spíše mu poděkovala za jeho přítomnost. Sekretariátu poděkuji všem členům výboru, jež skvěle spolupracovali. Skvěle se nám spolu spolupracovalo mezi svými výbory. Jsme velice rádi, že se nám podařilo takhle uspořádat to společné zasedání. Byl to skvělý den, výborná práce i dnes byla odvedena, takže děkuji všem sekretariátu, eh, spolupracovníkům a výslovně paní předsedkyně od srdce děkuji. Tlumočníci děkuji za pozornost a paní předsedkyně říká přeji všem příjemný den a zvu na následující zasedání 29. září. Thank you for good cooperation. It's a pleasure to work with you. Looking forward to having you forward. Yeah. Finally. Yeah. Let's talk about it.